je zpráva pana Zahraděla a je to otázka dopadu evropského obchodu a investiční politiky na PPP a máte eh, čtyři minuty, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám zde příležitost představit zde zprávu, kterou již při, přijal výbor INTA s přišpěním výboru IMCO a DEVE. Tato zpráva se zabývá společnou obchodní politikou EU a jejím dopadem na tzv. PPP, tedy veřejně soukromá partnerství. Jak víme, tato partnerství to jsou aranžmá, kde veřejný i soukromý sektor spolupracují a snaží se jak si dodat určité druhy služeb e, všeobecného zájmu na trh pro veřejnost. Jsou to služby jako třeba infrastruktura, silnice, veřejná doprava, elektrárny, čističky vody, nebo to mohou být i společenské služby jako zdravotnictví nebo vzdělávání a v neposlední řadě, zejména v nedávných letech, to může být třeba nějaká inovace, sektor inovací a tak podobně. Důležité je zdůraznit, že v rozvinutých státech toto není tak běžné, ale je to stále důležitější v rozvíjejících se zemích. Tam se to užívá ze strany dárců. Projekty PPP představují 15 až 20 celkových investic do infrastruktury v těchto zemích. Tato zpráva se zaměřuje hlavně na dva úhly pohledu na projekty PPP. Za prvé je to e, tedy vlastní zájem EU, to znamená prosazování obchodních zájmů EU, protože účast na projektech PPP je obrovská příležitost pro společnosti z EU, které mohou tak dále růst a dostávat se na nové trhy. Pakliže zvážíme současné tržní podmínky, pomalá hospodářská obnova, vysoká nezaměstnanost v Evropě, Doufám, že se všichni shodneme, že evropské firmy mohou růstu dosáhnout pouze na mezinárodním poli, na jiných neevropských trzích a tím pádem je potřeba budovat tyto příběhy úspěšných, morální a další postupy v rámci projektů PPP, abychom podpořili naše společnosti, aby šli do zahraničí. Musíme vytvářet různá jednotná kontaktní místa, uživatelsky přívětivé platformy, musíme využívat osvědčené postupy a dobré zkušenosti institucionální eh, z těch míst, které se již angažují na těchto trzích, jako je Evropská investiční banka a jiné instituce. A za druhé je zde druhý cíl, eh, tedy naše rozvojová agenda. A to je velice důležité. Myslím si, že e, s našimi rozvojovými cíly sledování projektu EPP můžeme vytvořit e, značné synergie. Všichni víme, že v rozvojových státech jsou potřeba masivní investice do infrastruktury, dodávek energie nebo e, dodávek pitné vody. Výrazná součást tohoto financování bude nutně muset pocházet ze soukromého sektoru a právě tam mohou projekty PPP hrát zásadní roli. Pak tady samozřejmě také máme špatné příklady, zejména z některých rozvojových států, kde projekty PPP mají problémy, byly špatně navržené, jsou přetížené byrokracií, spožďují se, a e, řízení projektu je tam neadekvátní. A právě proto je velice důležité pracovat na společném přístupu a vyřešit všechny tyto problémy. Myslím si, že tato zpráva by mohla hrát velice kladnou roli v tomto celém procesu. Tato zpráva, to bych také měl ještě zdůraznit, nepředstavuje žádnou snahu o vytvoření nové legislativy nebo další byrokracie nebo čehokoliv podobného. Zkrátka a dobře vyzývá evropské instituce, aby podnikly potřebné kroky na již existujících základech, aby dále prosazovali participaci společností z EU v projektech PPP. E e, Zpráva byla připravena v duchu výborné spolupráce, a to napříč všemi frakcemi, výbory a doufám, že jako taková bude přijata i plénem Evropského parlamentu. Díky za pozornost. Nous avons... Ano. A, máme tady sedm žádostí o slovo v rámci Catch the Eye jako první fan Frunzulika. Děkuji. Pane komisaři, PPP ve třetích zemích budou mít mnoho pozitivních dopadů na tvorbu pracovních míst, konkurenceschopnost a produktivitu v Evropě. Jsem silně přesvědčen, že obchodní politika Evropské unie by měla usilovat zajištění přístupu k trhu pro evropské podniky v cizině, tam, kde zatím čelí velkým bariérám. Malé střední podniky by eh, měly mít možnost se rychle dostat k, ke státním zakázkám a měli bychom vytvořit eh, například včetně vytváření tedy konsorcí například. Takže eh, právní rámec PPP by měl být posílen, také by existoval jas, jasný, předvídatelný legislativní eh, rámec, který bude eh, adekvátně zajištěn z finančního i lidského hlediska, aby bylo možné vytvářet PPP eh, a měli bychom se snažit posílit kapacitu státních zpráv rozvojových zemí. Děkuji, pan Marias. Děkuji vám. Měli bychom jasně říci, že Evropská unie musí uplatňovat princip ucelenosti v rozvoji obchodu. Evropská unie sice ponechala své zakázkové trhy otevřené konkurenci, ale naše firmy nadále čelí bariérám v cizině musí eh, pracovat eh, a řídit se tedy eh, hlavními guidelines OECD, ale pak je důležité, aby byla dodržována lidská práva, tedy jak v Evropské unii, tak mimo ní, financování ovšem nesmí směřovat jen k nadnárodním firmám, ale musí posilovat místní a národní sítě. Je potřeba zejména počítat s eh, odlužením některých eh, rozvojových zemí. projekty PPP budou mít dobré výsledky a budou účinné. Samozřejmě v případě eh, moderní infrastruktury, ale máme i negativní příklady, situace, které nevyústily v ideální výsledky, dokonce i způsobily problémy určitých projektů. Pane komisaři, prosím, mm, podívejte se na jeden projekt, který se týká Chorvatska a e, jde o vybudování e, dálnice na Istrii v Chorvatsku právě na základě E, takovéhoto e, partnerství mezi státem a Bouyguem, francouzskou firmou Bouygues. A takže tady jsou teď problémy s touto komunikací a já bych ráda, aby osobně jste se e, podíval na tento projekt, aby nezůstal zablokován v Evropské komisi. Pan Věgaš, děkuji vám mnohokrát. Je potřeba pamatovat na důvody této politiky. Eh, jejím důvodem je kapitalismus. Podívejte se, co způsobilo současnou krizi. Kapitalismus, jednotná měna a tak dále a tak dále. To jsou všechno restrikce pro státy, které nemohou investovat, odklánějí se od velkých firm, sta, velkých státních firm, nejen v oblasti jako infrastruktura, ale i v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. V Portugalsku počet projektů PPP roste. Samozřejmě úspory jsou zde pro Leckoho, ale skoro nikdy pro velké koncerny, které navíc čerpají prostředky z veřejných rozpočtů. Je potřeba, aby v rámci dohody TTIP musíme mít jakýsi ochranný princip, ne něco, co bude likvidovat naši společnost. Děkuji, pan Arnold. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když jsem si přečetl nadpis této debaty, to znamená eh, debaty vnější dopad naší společné obchodní a investiční politiky, myslel jsem, že budeme hovořit o negativním dopadu, eh, který může mít Evropská unie napříč světem, kdy jaksi velice negativně dopadáme na malé eh, rozvíjející se státy. Sice jednou rukou pomáháme, ale druhou nohou zašlapáváme zpět do země. Vracíme se ve finále opět k PPP. Jaké je zde nebezpečí? Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že tyto projekty často zkrátka dobře nefungují. Vidíme to na příkladu NHS v Británii, kde se snoubí to nejhorší z obou světů, to znamená neefektivita veřejného sektoru, tím, s tím, že eh, je ten projekt zaměřen jen a jen na profit, jako v soukromém sektoru. sektoru. To znamená, že musíme být velice opatrní v tomto přístupu. Nicméně chtěl bych eh, pogratulovat panu zpravodaji, zejména k tomu, že v jednom bodě uznává, že toto jsou rozhodnutí, která musí být prováděna suverénně jednotlivými členskými státy. Děkuji. Merci, madame Rodriguez Pino. Děkuji, paní Rodriguez Pino. <laughs> E, Já jsem stínovou zpravodajkou za socialisty a demokraty a za prvé chci poděkovat e, za postoj zpravodaje, protože spolupracoval, participovali jsme všichni, ale my socialisté, my jsme pro reformu právního řádu, která by minimalizovala rizika vyplývající právě z PPP Eh, tedy zkratkou řečeno, chceme, abychom nikdy eh, eh, neměli mít PPP jenom proto, že to je účetně výhodné, ale ne právě by se to mělo zvolit pouze, pokud je to výhodné z titulu, že to je nejlevnější a nejefektivnější finančně. A dále i transfer přenos eh, rizik. To je také další věc při této spolupráci veřejného a soukromého sektoru, tak aby nedošlo k privatizaci zisků a naopak k tomu, že by ty ztráty případně přešly na stát. Nikdy by PPP e neměl být první krok k nějaké privatizaci nějakých veřejných služeb. Proto musíme být jasný, transparentní právní rámec, který by i, eh, eh, který by i usnadnil využívání veřejných zdrojů ve státní správě. Děkuji a závěrem paní Tomáš. Děkuji vám. Evropa musí rozvinout eh, kvalitní služby PPP, jak v rámci Evropské unie, tak i s mezinárodními partnery. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je um, mít zodpovědně nakládat s penězi daňových poplatníků, ale podporovat také eh, kapitál ve veřejném zájmu. Nedostatek ehm, prostředků na infrastrukturní projekty otvírá možnost PPP uvnitř i vně Evropské unie popularizace tohoto modelu v partnerských státech je možností eh, pro malé a střední podniky z Evropy, které by mohly rozšířit eh, svůj, eh, své působiště a svoji e-, exportní sílu. Ehm, proto chci nabádat komisi, aby zajistila rovné zacházení mezi všemi podniky v kontextu evropských zakázek a přístupu k PPP. Děkuji. A nyní pan Hogan za komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Um, já, já, eh, paní Malstrom, tady hm, chtějí, chceme poděkovat za velmi hodnotnou práci na této zprávě, která vyzdvihuje význam PPP jakožto nástroj pro ekonomický růst a tvorbu pracovních příležitostí. To eh, je pravda v Evropské unii i v našem sousedství, i ve vzdálenějších rozvojových zemích. Tato zpráva také eh, poukazuje na možnost podporovat PPP ve třetích zemích v rámci našich jednání a zvyšovat tak eh, přístup k trhům těchto zemí. Volá se tady po zlepšení transparentnosti v obchodních vztazích Budeme i nadále se snažit zahrnovat PPP v maximální možné míře do eh, kapitol o poskytování, po udělování zakázek v rámci dojednávání mezinárodních dohod. Můžeme uvést několik příkladů. Eh, PPM mohou posilovat inovativní řešení, mobilizovat ehm, eh, finance dlouhodobé a to zejména v infrastrukturní oblasti nebo v dalších kapitálově náročných odvětvích. Spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem můžou eh, podporovat inovace a vývoj eh, a eh, dále mohou napomáhat účasti malých a středních podniků a PPP dávají příležitosti v cizině, tak aby evropské firmy měly větší přístup k trhům mimo Evropskou unii, aby se mohla omezit eh, asymetrie mezi mírou otevřenosti Evropské unie a jiných zemí. Zároveň je to příležitost pro rozvojové země eh, vytvářet eh, bohatství a infrastrukturu, kterou potřebují podnikatele. Vítáme odkaz na pozitivní synergie s politikami na ochranu investic bylo by dobré, kdybychom eh, explicitně zmínili potřebu uplatňovat eh, evropské politiky tak, aby aktiva v dlouhodobého charakteru byla efektivně chráněna, a to včetně dojednání nestraného způsobu řešení potenciálních problémů. Komise eh, bude zohledňovat to, co bylo zmíněno v této zprávě a bude pokračovat ve snaze maximálního využití PPP. A e, samozřejmě s, za to zodpovídá kolegyně paní Malstrom. Chci za, za sebe i za ní poděkovat panu zpravodaji. Děkuji. Tím je debata uzavřena.